nezaměstnanost nejnižší od roku 2008. Současně jsou tady faktory nejistoty, e, například zadluženost domácností. E, to je mm, díky takzvaným rychlým úvěrům, kdy vlastní roční úroková míra může být e, stovky či tisíce procent dokonce. Často se to splácí přijímáním nových dluhů, nebo vlastně eh, ten, eh, ti lidé skončí ve vězení. Eh, předluženost je osobní tragédie, která snižuje kvalitu života i zdraví. Tyto firmy, které poskytují tyto rychlé úvěry, nechtějí pomáhat lidem, jenom chtějí zneužívat jejich finančních problémů Již dlouho jsem žádala lepší ochranu spotřebitele, eh, těch, kteří přijmou tyto úvěry a nejefektivnější způsob, jak zasáhnout, je to úplně zakázat. A doufám, že eh, bude velká podpora zákazů těchto eh, úvěrových firm. Pan Schaffhauser na jednu minutu. Pane Dragi, já vás opravdu obdivuji. Vy máte odvahu předvečer finanční krize, která je očekávána všemi odborníky, vy nám říkáte, že všechno je v pořádku. Měl jste vědět, a vy to víte, že bylo třeba pro euro federálního rozpočtu. Ale protože ten rozpočet nikdo nechtěl, měl jste jednu možnost využít eh, centrální banku a záměr projekt Majštada a to si přála Evropská investiční banka financovat ekonomiku zemí jihu a snížit rozdíly v ekonomice, ale v roce 2012 to Němci nechtěli. A dnes jste se z toho dostali tím, že jste nakoupili veřejný dluh za 2160 miliard a výsledkem je více dluhu a méně bohatství. Je to krach. Pan Marias na jednu minutu. Pane Dragi, eurozóna velmi potřebuje okamžité změny. Musíme opustit pakt stability. ECB by se měla stát vypočovatelem poslední instance a členské státy by měly získat zpět své vlastní měny. Měly by mít eh, vlastní měnové politiky až do výše, která bude odpovídat tomu, co je vloženo v kapitálu ECB. Máme jednu zemi v eurozóně, to je Německo, které na tom vydělává a ostatní země na tom jenom prodělávají a mají dluhy. ECB a vy osobně skutečně byste se měl omluvit řeckému národu, protože vy a trojka nás zatížili memorandy, aby byly zachráněny zahraniční banky. Pan Van Dale na jednu minutu. Pane předsedo, minulý rok ECB dodala 400 miliard euro do ekonomiky. To je HDP Německa. To jsou levné peníze pro země, jako je Francie a Itálie, které by měly provádět skutečné reformy. Ale mohou pokračovat s obrovským zadlužením, s vysokou nezaměstnaností, zejména mezi mládeží. A je to také pozitivní pro banky. A penzijní fondy mají problémy a naše ekonomiky jsou tím zasaženy. Politika ECB byla příliš leda, byla a my za to dostaneme účet, až přijde pokles ekonomiky. Vyzývám vlády, aby prováděly reformy, ale nikoli unii bankovních převodů, ale tak, aby veřejná zpráva byla důraznější a investovalo se do lidského kapitálu. Děkuji. Nyní eh, Catch the Eye. Pan Borgeco jako jediný chce vystoupit. Ano, eh, takže zde eh, Eh, v podstatě eh, vy vašimi nástroji, vy jste se snažili eh, pokrýt různé evropské instituce a banky svým dohledem a údajně proto proučeli řešení krize, ale to je fakt, který by nám měl ležet na srdci. Já bych rád, abyste se zaměřili na tuto otázku, kterou jste neřešili a to bylo ale mluvící velice jasně. I o tom hovoří účetní dvůr a to vlastně to je to, jak zde je určitá potenciální pasivita, kterou zažíváme, protože ten evropský finanční systém je pasivní, pokud jde o řešení bankovních krizí, které jsou před krachem. A zde to je to, co skutečně velice ohrožuje důvěryhodnost jednak toho eh, systému pro řešení bankovních krizí a je to velice i eh, diskreditující pro Evropu a zde hm, se na nás obrací občané a my zastupujeme reálné lidi a reálnou ekonomiku potažmu a tu vy jste v podstatě os, eh, obětovali. Děkuji a nyní místo předseda komise, pan Dobrovský, máte slovo. Eh, pane předsedo, pane eh, Dragi, vážení poslanci, eh, ve své poznámce na úvod jsem zmínil konstruktivní spolupráci Evropského parlamentu a Evropskou centrální bankou v posledních letech a také velkou konvergenci názorů v mnoha aspektech zprávy pana Mato. Nicméně v, na závěr dovolte, abych se vrátil k tomu, co bylo řečeno také v té zprávě a to se týká potřeby finanční integrace. Mimo jiné na zlepšení e, šíření měnové politiky, čím se dostávám k unii kapitálových trhů a dokončení bankovní unie. E, z 30 legislativních návrhů, které komise vydala, kontextu unie kapitálových trhů byly přijaty pouze tři a tady politická dohoda o dalších dvou. Proto spoleháme na vaši pokračující podporu tohoto projektu, který povede k hlubším, propojenějším kapitálovým trhům a tím podpoří eh, mezinárodní eh, status eura. Hm, děkuji. A nyní má slovo pan předseda Draghi, aby uzavřel tu diskusi. A pak pan, má slovo pan Mato. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji panu Mato za jeho zprávu a také děkuji za všechny komplimenty, které eh, ECB dostala. Budu reagovat na kritiku. Co se týče EDIS. Ano, ECB vždy e, podporovala EDIS. Pojištění tedy vždy. E, chci, chci tomu říct tři věci. Jakákoliv bude cesta k EDIS, tak konečný cíl plně mutualizovaného EDIS by měl vždy e, zůstat na zřeteli. Cesta k tomuto cíli nebude snadná. To víme. Že hodnoty, že různé hodnoty, kompromisy, a to je nutné, pokud máme dospět ke společnému cíli. Takže jak vy rozhodnete, to bude podle, na, vaš, na vás, ale důležité je, že jakkoliv rozhodnete, tak aby to neohrozilo konečný výsledek. A poslední věc k EDIS. Není tady jasný pokrok na této cestě, pokud nebude přesvědčivé snížení rizik všude. Bylo dosaženo velkého pokroku. Nicméně třeba udělat víc. A ECB ukázalo u různých příležit, při různých příležitostech, že sdílení rizik samo o sobě přispívá ke snižování rizika. Takže to jsou vlastně dvě dva směry k mutualizovanému systému pojištění vkladu, které měly ruku v ruce. Uh, Několik otázek se týkalo ekonomických efektů politiky ECB. Já jsem um, srovnával eurozóny s jinými částmi světa a také tady několik, padlo několik srovnání, jak eh, všechno bylo báječné před eurem. Já jsem tím prošel, eh, jsem toto už prošel v posledním eh, svém projevu nebylo to fantastické. Především pro ty státy, které si nejvíce stěžují na euro. To vůbec nebylo fantastické před eurem. Dovolte, abych to srovnal s USA, protože někdo to zmínil. Zaměstnanost v roce 98 v, v eurozóně bylo um, ehm, 59%, teď je to 67,3%, což je největší v historii eurozóny. V USA to bylo 73,9% v roce 98 eh, eh, a teď je to 70,6%. Ehm, Takže to pokleslo. Vytváření pracovních míst v eurozóně za toto období 19,8 milionů. V USA 17,2 Samozřejmě to je obtížné srovnávat, protože ty jednotky musí být standardizované. A to tež platí pro zaměstnanost v milionech. Takže když se mě někdo ptá na vedlejší e, účinky měnové politiky v e, eurozóně, tak odpověď je, že hlavní vedlejší účinek e, od roku 2013 kdy situace byla nejhorší a dneškem, tak hlavní vedlejší efekt je vytvoření 9,6 milionů pracovních míst, což je více než kdykoliv dřív. To je ten vedlejší účinek hlavní. Další otázky se týkaly finanční stability. A je pravda, že v některých lokalizovaných oblastech eurozóny konstatujeme, že eh, komerční reality, eh, tam skutečně je napjatá situace. V některých zemích, v rezidenčních eh, realitách, v některých segmentech trhu obligací. Jsou tato rizika schopna generovat riziko finanční, pro finanční stabilitu? Samozřejmě odpověď je zatím ne a monitorujeme to velice pečlivě. A reakce na tyto lokální situace nemůže vyvolat změnu měnové politiky. Musí to být využití makroprudenčních nástrojů mm, národními vládami a to jsme již uvedli. A národní vlády reagovaly s národními instrumenty společně s ECB. Ehm, Někteří se ptali na roli ECB. ECB se hrálo svoji roli, ale nemůže eh, vlastně plnit roli v ostatních. ECB je omezena na měnovou politiku, která je eh, omezena mandátem. Nemůže udělat práci všech ostatních. V této oblasti, co už jsem řekl mnohokrát, e, ne všechny členské státy z toho, toho plně využily. Proč? Tedy eurozóny. Ze dvou hlavních důvodů. Reformy jsou nutné. Reformy jsou nutné v těch zemích. Ať už patří k euru nebo jsou mimo euro. Musíte provést nutné reformy není e, stejný blueprint pro všechny státy. Mění se to. Každá, každý stát má svoji vlastní historii. A to je ten základ. Žádné reformy, žádný růst. A pak je tady, pak jsou tady problémy. Hmm. Hospodářská měnová unie není úplná. První e, věc je dokončit to, co již bylo rozhodnuto, tedy bankovní unii. Druhá věc je ehm, postupovat eh, v oblasti unie kapitálových trhů a vytvořit fiskální kapacitu. Pokud uděláme ty první dvě věci, Evropský parlament již provedl velice pozitivní, sehrál pozitivní konstruktivní roli této diskusi. Pokud tyto dvě věci budou provedeny, tak Mm, budeme mnohem lepší, i když mm, vytváření fiskální kapacity z politických důvodů bude obtížnější. Co může ECB udělat eh, s některými specifickými úvěry, které banky poskytly občanům? Obecně ECB nemůže udělat nic. Je to jsou to národní kompetentní orgány. Velice často jde o ochranu spotřebitele. To je tedy národní orgán na ochranu spotřebitele, který musí monitorovat podmínky poskytování úvěrů. Ale obecně, pokud, a to platí i pro další země, pokud špatné úvěry, ten, pokud ten problém je dramatický, vzhledem k sociálním dopadům, tak špatné úvěry, tam jsou vždy dva typy dlužníků. Ti, kteří jsou standardní nebo strategičtí dlužníci a ti, kteří jsou součástí většího sociálního problému. A tady je uh, reakce, tedy není uh, měnit kulturu plateb, ale pomoci těm chudým, kteří nemohou splácet. Takže toto bychom měli rozdělovat. Nepoškozovat bankovní systém, finanční systém, protože ten výsledek bude jenom takový, že nebudou schopni poskytovat úvěry. E, stejně jako to činí pro privátní sektor, ale více spíše pomoci těm chudým, kteří nemohou splácet. Dále další otázka se týkala Mm, toho, pokud se blížíme k další recesi. A k tomu ještě něco řeknu. Má tedy ECB nástroje to řešit? Odpověď je ano. ECB má nástroje. Ale naše stávají e, měnová politika je už komu tam máme negativní úrokové sazby. A to se očekává Eh, na delší období. I když jsme rozhodli zastavit eh, nákupy aktiv, tak stávající eh, hladina zůstane pro určité období. To znamená, že když obligace budou splatné, tak je odkoupíme. To, co to znamená? Že budeme i nadále kupovat 15 eh, miliard eh, obligací měsíčně, což jsme už dělali poslední tři měsíce v posledním roce. Pak tady bylo několik otázek týkající se toho, zda naše měnová politika pomohla eh, kapitálu kapitálové situaci. My jsme se pokoušeli pochopit, jaké měny má, vliv má měnová politika na distribuci eh, příjmů. Je jasné, že každé rozhodnutí měnové politiky má distribuční účinky, eh, mění, mění to vztahy mezi mm, věřiteli a dlužníky, mladými starými, ale nákupy aktiv, to QI, má distribuční efekty, které jsou viditelnější a přímější, protože ceny aktiv rostou a majitelé aktiv jsou obvykle ti bohatší. Takže otázka, kterou si klademe, je, zhoršuje naše politika tedy distribuci? Pokud zvážíte všechny dopady, tak je odpověď ne. Proč tomu tak je? Je pravda, že to zhoršuje distribuci z krátkodobého hlediska. Nicméně, co je ten, nej, ten nejhorší faktor, který zhoršuje distribuci více než ostatně? To je nezaměstnanost. A měnová politika ECB byla úspěšná v tom, že podporovala růst zaměstnanosti, jak jsem řekl na začátku. Jedna otázka týkající se přístupu malých středních podniků k úvěrům. Zabránila naše politika nebo omezila přístup malých středních podniků k úvěrům? Odpověď je ne. Jsou to korporátní programy ligací eh, a QE vytvořilo prostor v rozvahách bank na, více, na poskytování více úvěru malým podnikům. A všechna data od roku 2013, od doby, kdy jsme začali s LTL, a ty také nejsou bezpodmínečnými úvěry to je půjčování bankám za podmínky, že budou půjčit do, půjčovat reálné ekonomice, podnikům. Nevím, odkud se objevilo e, ta pohádka 29 eurech ze, 100, ze 100. Další ironií je, že financování deficitu je nyní řešením všech problémů. To je jedna z otázek, které tady byly otevřeny. A je to poměrně zajímavé, protože když měnové financování bylo k dispozici pro státy, které využívaly před eurem, tak ta situace byla velice obtížná. Měli vysokou inflaci. A vysokou nezaměstna, vyšší nezaměstnanost než státy, které nevyužívaly měnové financování. Takže to je jenom na okraj. Co je paradoxem, je, že e, slyšíte o řešení toho měnového financování od těch, kteří byli proti měnovému financování jako zločinu, tedy až do předvčerejška. Myslím, že jsem odpověděl na většinu mm, bodů. Eh, jedna věc k výhledu. Když se podíváme na situaci dnes, staticky, tak vidíme stále situaci, kde spotřeba roste, poměrně silné investice, růst, podpora měnové politiky, export roste méně, ale stále tedy dobrý, je dobrý. E, trhy práce jsou stále silné. Nicméně, toto všechno se děje stále pomaleji. Ten růst je stále pomalejší máme horší data, než jsme očekávali, už déle, než jsme předpokládali před několika měsíci. Takže na začátku jsme měli nižší údaje. Řekli jsme, že mimochodem některé z těchto slabších údajů byly v důsledku dočasných faktorů, sektorově specifické, v některých zemích Mm, například průmysl, ten je jeden příklad, ten automobilový, to je dočasný pokles, ale pak jsou tam mm, trvavlivější příčiny toho zpomalení a ty zůstanou. Jedno z nich je, že v roce 2000, rok 2017 byl výjimečný rok, mm, když to srovnáme s historickým průměrem, takže e, se vracíme k nižšímu růstu. Ale otázka, kterou si musíme položit, je, je to takzvaný sek, je to nebo je to uh, směřování k recesi. A odpověď ne, je to zpomalení, nevede to k recesi, ale může to být delší, než se očekávalo. Na čem to závisí, ta délka toho zpomalení? A tady se musíme položit otázku, jaké faktory původně způsobily toto oslabení růstu. kdy se týkají um, zpomalení v Číně, geopolitickou nejistotou, A otázka je tedy, jak dlouho mm, tato nejistota potrvá. Tato geopolitická nejistota spochybňuje tedy pilíře, na kterých je vybudován řád eh, postavený po druhé světové válce. A spochybňuje to Evropskou unii, souvisí to s Brexitem. Na obchodní napětí s Čínou, popírání multilaterálního systému. Všimli jsme si ale, že některé tyto věci se zlepšují a některé se zhoršují. A výsledkem je, že minimálně v nadcházející době tady bude nejistota, která eh, mění svoji povahu a nákladem je nižší důvěra spotřebitelů investorů. A proto hodnotíme situaci eh, tak, jak jsem to popsal. Pane předsedo, já jsem reagoval na všechny otázky. Pokud jsem někoho, eh, někomu neodpověděl, tak se omlouvám. Ještě jednou eh, dostane slovo pan zpravodaj Mato. Pane předsedo, děkuji pane Draghi eh, za eh, to, že jste mezi nás přišel. Důsledkem bylo, že toto je spíše slyšení než ehm, mm, výroční zpráva v roce 2017. Děkuji vám za vaši práci. Děkuji také místopředsedovi Dombrovskisovi za pozitivní analýzu zprávy a děkuji také všem kolegům, a to včetně těch, s jejichž názorem nesouhlasím. Myslím, že eh, se nesmíme nechat ukolévat, musíme pokračovat v práci a musíme eh, si najít nástroje, abychom byli schopni čelit novým krizím. Už máme zkušenosti z krize, tak nedopustme se stejných chyb. Dnes máme pevnější měnovou unii, Eh, ale ještě tady jsou některé nedořešené problémy, některé byly zmíněny v rozpravě a musíme k tomu přistoupit rozhodně. Také souhlasím s tím, že je třeba sdílet eh, rizika. A na závěr chci připomenout eh, význam toho, že musíme pokračovat v práci, Eh, poukazujeme na to i ve zprávě, která se získala téměř jednomyslnou podporu. Musíme pokračovat k větší finanční integraci prostřednictvím Unie kapitálových trhů, což pomůže dobrému eh, eh, fungování měnové politiky. Dále je třeba plnit cíle udržitelnosti v kontextu měnových politik ve smyslu pařížských dohod a všechny evropské instituce se o toto musí snažit. A také na závěr chci ještě říct, na co poukázal i pan Drágy, práce ECB v oblasti transparentnosti eh, na zlepšení eh, politik, především s ohledem na to, že je třeba zajistit totální nezávislost banky ve vedení měnových politik. To je tedy takový trojuhelník zodpovědnost, transparentnost, nezávislost. To je klíčová věc. Děkuji. Děkuji panu kolegu Matovi, tím je rozprava u konce, hlasování proběhne zítra. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva pana kolegy Torvalce ohledně výroční zprávy o bankovní unii za rok 2015, pardon 18. Slovo má zpravodaj na 4 minuty. Děkuji vám moc krát, pane předsedo, vážený pane komisaři Dombrovsky si, je škoda, že zrovna na tuhle diskuzi nás Mario Draghi opustil, protože se jej taky týká. Já jsem s obdivem poslouchal tu předchozí diskuzi a musím říci, že eh, kolegové si patrně nepamatují, eh, jak se přesně odvíjela historie v těch desetiletích po druhé světové válce. Když se podíváte na ekonomický vývoj od roku 45 dále, tak se dá říci, že ten hlavně se stává z, hla, z reparací a nápravy ekonomických chyb. Bylo tomu tak ve Finsku a bylo tomu tak i v jiných zemích. Možná si pamatujete, že Velká Británie měla velké potíže v roce 56 a od roku 56 dále eh, ty měno, měnové a te, měnově technické politické problémy jen rostly a rostly. Pak přišel mladý sociálně demokratický politik eh, Willy Brandt, eh, který byl zvolen kancléřem Spolkové republiky Německo. A když si přečtu to, co tehdy psal, eh, tak mám silný pocit, že poměrně trpěl tou neschopností řešit ekonomické problémy, které tehdy v Evropě existovaly. Navrhoval, aby evropské státy, členské státy Evropské unie řešily problémy tím, že by vyřešili čili Evropský měnový fond a nabídl za Německo 20 eh, do této měny, eh, které by které to, to mělo řešit problémy v budoucnosti. Samozřejmě, že tento fond měl určité podmínky ty podmínky zněly eh, naučit se dodržovat pravidla. A právě tady přišly potíže. A já jsem našel poměrně zajímavý citát Viliho Branta, z jeho memoáru naše železně tvrdá pravidla pro naši měnu a ekonomická rozhodnutí se vždy vyplatila, vždy se osvědčila. Pokud si přejete eh, poslechnout originál, zopakuji to též německy. Naše ekonomická a hospodářská eh, opatření se vždy potvrdila a osvědčila. Takže došlo na iniciativu Viliho eh, Branta a v evropském bankovním světě dále rostly problémy dalších 10-20 let v evropské měnové politice. A tehdy někdy Došlo k dalším krokům a dalšímu vývoji a dnes už máme mnohem robustnější systém, než kdy v minulosti existoval. Je to systém, který je velice pevný, který odolává všem zkouškám. Víme, že odolal krizím v roce 2007 a 2008 eh, což nebývalo předtím běžné v evropské bankovní politice, ale eh, potom Tedy se to vyvinulo v jakž takž fungující pravidla. A v posledních letech v ekonomické politice je vidět, že například španělská banka Banco Popular nezvládá své závazky a byla zkrátka zrušena podle našich stávajících pravidel. A pak máme ještě další příklad, který hovoří jasnou řečí. Banko Carige z Janova byla převzata pod administraci Evropské centrální banky. Máme tedy mnoho problémů, nebo měli jsme mnoho problémů, nesplácené půjčky a spoustu dalších, ale momentálně jsme v mnohem lepší pozici než před deseti nebo patnácti lety. Nemluvě o tom, jaký je rozdíl oproti době před 50 lety. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Torvalci, a Nyní bude hovořit jménem komise pan komisař Dombrovskis. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, nejprve bych chtěl poděkovat panu Torvalcovi za výroční zprávu o bankovní unii. Tato zpráva nám dává skvělý přehled o tom, jak bankovní unie pomáhá jednotnému trhu, jak přispívá rovným podmínkám a jak přispívá k finanční stabilitě. Eh, od jejího počátku bylo dosaženo mnoha výsledků, pokud jde o dohledový eh, rámec finančních institucí, ale práce ještě není u konce. Dokončení bankovní unie je jednou z priorit komise a velice vítáme eh, to, že zpráva zdůrazňuje další odhodlání směřovat k tomuto cíli. Od debaty v loňském roce mohu s potěšením říci, že došlo k hmatatelnému pokroku. Za prvé máme dohodu o takzvaném bankovním balíčku, který vyjedná, o kterém vyjednával Gunnar Heckmark a Peter Simon za Evropský parlament. A tento bankovní balíček posílí prudenční rámec a zvýší schopnost bank absorbovat ztráty v dobách krize, aniž by byly potřeba peníze daňových poplatníků. Technická práce na finalizaci probíhá a e, očekáváme brzké dokončení, aby parlament mohl vyslovit své poslední slovo ještě před volební pauzou. Potom došlo ke značnému pokroku v implementaci akčního plánu, který přijala Rada v červenci 2017 na boj proti nekvalitním půjčkám. Mimo jiné prostřednictvím toho, že komise přijme několik návrhů obsažených ve sdělení. A Během zpravodajství Ester Lange a Roberta Gualtieriho jste dosáhli dohody s radou ohledně prudenčního backstopu, který brání akumulaci nekvalitních půjček v budoucnu. Nedávná data ukazují, že v roce 2018 se bankovní kapitál a likvidita zlepšovaly, pákový efekt se snižoval, ale absorpční kapacita se zvyšovala. Zároveň NPL na bankovních účetních závěrkách i nadále klesaly poměr NPL poklesl v téměř všech členských státech, což umožnili různé kroky bank a politiků. Ale zároveň existují různé úrovně NPL v členských státech, které je třeba řešit. A je třeba, aby byl plně implementován akční plán pro NPL. Bohužel vypuklo mnoho skandálů s praním špinavých peněz, do kterých jsou zapojeny evropské banky v roce 2018. A komise předložila legislativní návrh s doprovodným sdělením, který se týká posílení evropského rámce pro prudenci a dohled proti praní špinavých peněz. Tyto návrhy jsou součástí širšího balíčku opatření, který posílí evropské tři dohledové orgány eh, a jejich nástroje týkající se praní špinavých peněz peněz. Já vítám pozici Evropského parlamentu, která byla právě přijata na základě zprávy od Marakarase a Pervanš Beres. Spolehám na vaši plnou podporu při dokončování vyjednávání o tomto legislativním návrhu ještě před koncem tohoto mandátu. Potom vztahy států a bank je další problém, který má závažné dopady. V roce 2018 komise předložila také návrh na regulační rámec pro eh, cené papíry kryté státními dluhopisy. Cílem je eh, snížit vazby mezi banky a příslušnými státy. Pokud jde o fintech, komise zcela souhlasí, že je potřeba zajistit rovné podmínky pro účastníky na trhu a přitom eh, podporovat použití využívání inovativních technologií ve finančním sektoru. To se odráží v našem sdělení o finančních technologiích, která které má podobu akčního plánu a zmiňuje mnoho iniciativ, které mají posílit mimo jiné kybernetickou odolnost. Jak jsem ale už říkal, navzdory všem krokům vpřed stále ještě nejsme u cíle. Je potřeba zapracovat na backstopu pro eh, fond SRF a také na schématu EDIS, systému zajištění vkladů. Eh, jsem rád, že zpráva z zdůrazňuje, kolik práce bylo vykonáno. Pokud jde o společný backstop, děláme pokroky, a na Evropském summitu vznikla dohoda v roce 2018 v prosinci, ta nyní musí být implementována v podobě změny smlouvy nejlépe do poloviny roku 2019. A kromě toho je potřeba příslušné opatření začlenit do evropského rámce, což by posílilo demokratický dohled nad aktivitami. Bohužel jsme méně pokročili se zaváděním EDIS, což je nutný třetí pilíř bankovní unie. Takže na vás apeluji, abyste jste dokončili ještě před volbami zprávu Esther de Lange, čímž by Evropský parlament vyjádřil podporu tomuto projektu. A apeluji na vás také, abyste vnímali Evropskou bankovní unii jako iniciativu, která bude ku prospěchu všem Evropanům. Dosáhli jsme mnoha výsledků od vypuknutí krize a to mělo reálný dopad na podniky a domácnosti a zároveň čelíme tomu, že budeme skládat z účty s nedokončení bankovní unie případně. Je tedy potřeba, abyste využili času, který vám zbývá a učinili kroky směrem k dokončení bankovní unie. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři Dombrovsky si a nyní bude hovořit minutu a půl pan kolega Hekmark. Eh, pane předsedo, děkuji panu zpravodajovi a děkuji také vám, pane komisaři. Dnes jsme tady eh, oslavili 20. výročí eura a je důležité si uvědomit, jak se věci změnily i v nedávné době. Finanční trhy eh, analyzují trhy, přebírají rizika a distribuují rizika. O tom to je. A prostřednictvím různých eh, kroků a mezníků bankovní unie dnes máme už lepší příležitost, abychom mohli rizika analyzovat. To je právě jedna z výhod, ale eh, také ustanovení eh, orgánů pro dohled jsme lépe zabezpečeni, abychom mohli přebírat na sebe rizika, než tomu bylo dříve. Otázka je, jak to budeme řešit, bude-li krize, jak se z toho zase dostaneme. A ustanovení pojistky, backstopu, ale také lepší legislativa, která snad tady bude ohledně nesplácených úvěrů, to bude součást. A ERBD e také eh, si uvědomuje samozřejmě, že všichni, kdo investují, přebírají rizika a riziko je třeba distribuovat. Máme tady kapitálové požadavky a to, co se teď legislativně dělá, znamená velice dobré předpoklady tak, abychom mohli v Evropské unii eh, řešit eh, nadcházející eventuální krizi lépe, než tomu bylo možné dříve. Proto bych chtěl poděkovat zpravodaji a panu komisaři. Pravda je, že pořád ještě zbývá hodně, co máme udělat, ale neměli bychom ani podceňovat to, čeho už jsme dosáhli. Děkuji, pane Marku, není pan kolega Fernandez na minutu a půl. Sí, buenas tardes Dobré odpoledne, děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místopředsedo komise, že jste zde. Nejprve bych chtěl poděkovat Nilsi Torvalcovi jakožto předkladateli zprávy za spolupráci a děkuji i ostatním stínovým zpravodajům za společnou snahu vytvořit text dohody, o které se bude zítra hlasovat. Každopádně bych chtěl říci, že eh, těchto zprávách, ve kterých hodnotíme bankovní unii, jsou to zprávy účelné, ale klíčové především je, abychom byli schopni eh, doplnit institucionální rámec eh, bankovní unie a dokončit ho. Tento parlament v tomto volebním období se tomu hodně věnoval, zvláště v posledních měsících. Snažili jsme se především zabývat balíčkem na omezování rizik. Jsou to nařízení eh, týkající se eh, špatných pohledávek a podobně, ale potřebujeme i další eh, úsilí v těchto posledních měsících, abychom zajistili bezpečnost vkladů v celé bankovní unii, abychom zajistili takový, takové veřejné obligace nebo státní obligace, které budou bezpečné a také musí existovat určitá pojistka, backstop pro fond řešení problémů bank. Ještě musíme učinit eh, kroky také ke sdílení rizik a proto eh, si myslím, že by tento parlament měl být schopen poslední čtyři měsíce využít k práci, k jednání, tak, eh, abychom měli tuto ochranu vkladů, eurovkladů, aby bankovní unie fungovala a abychom se nestali svědky nové krize. Děkuji. Děkuji, pane Fernandezi. Nyní na jednu minutu pan Ožuk. Pane Pane předsedo, dámy a pánové, chci poděkovat za velice vyváženou zprávu, protože se tam berou v úvahu poznámky všech eh, skupin politických. Zdůrazní se také význam činnosti, aby se omezovala rizika a zároveň zvyšovala finanční stabilita. Jsem velice rád, že ve zprávě se udržuje různorodost stabilních bankovních modelů a také prevence vzniku monolitického evropského bankovnictví. Pan zpravodaj zcela správně poukazuje na případy praní špinavých peněz a proto je tady velký podíl úvěrů, které jsou ohroženy a pak nakonec jsme viděli, jak to bylo na konci roku 2017. Odhadlo se to až na 40 bankovnictví. Polská delegace ve skupině ECR, EKR tuto zprávu podpoří. Děkuji. Děkuji, pane Ožogu, a nyní na jednu minutu pan kolega Věgaš. Dobrý den, ano, děkuji, pane předsedo. Měli bychom si položit takovouto otázku. Zda máme finanční systém, který je schopen řešit problémů, s nimiž se potýká naše hospodářství. Finanční systém i nadále je problémem pro Evropskou unii. Rozhodně to není řešení. I nadále nás znepokojuje to, jak, že se nedaří úplně vyčistit eh, Eh, účty bank. Eh, přitom pořád je tady možnost spekulativní spirály, která vlastně způsobila finanční krizi. My eh, se díváme na bankovní Eh, rozvahy řešíme poměry, které bazilejská eh, dohoda nám dává, ale je tady pořád velká zadlužení. Vytvářejí se megabanky a to může vytvořit velké problémy pro budoucnost. A nakonec eh, se nám podařilo dosáhnout toho, aby ESM Eh, nám více sloužil, ale znamená to více veřejných prostředků, které budou dávány eh, bankám. A to nám zase naznačuje, že banky by měly spíše sloužit hospodářství, než aby tomu bylo naopak. Panu... Patriot France. Pane předsedo, pro francouzské vlastence se tato směrnice jeví jako totalitní a antidemokratická norma. Totalitní proto, protože od v listopadu 2014 státy přišly o bankovní suverenitu ve prospěch ECB. Tato nadnárodní instituce je nezávislá na všech státech a nepodléhá žádné demokratické kontrole. Politická moc byla přenesena technokratům z Frankfurtu, kteří nejsou voleni a tím naši političtí vůdci udělali velkou chybu, protože přerušili organickou vazbu mezi státem a jeho bankovnictvím. Při dalším velkém systémovém šoku nebo velkém eh, krachu na finančních trzích úspory klientů v bankách budou eh, uloupeny. V eurozóně, kde finanční globalizace vystavuje bankovnictví neustálému riziku insolvence, je tato směrnice o bankovní unii velice nebezpečná pro finanční a socioekonomickou stabilitu evropských zemí. Ve jménu demokracie a zájmu občanů je třeba okamžitě skončit s tímto evropským nesmyslem bankovní unie a vrátit kontrolu nad našimi bankami na čistě národní úroveň, to znamená lidu. Děkuji. Děkuji, pane Mono. A nyní na jednu a půl minuty pan kolega Langen. Děkuji panu zpravodaji, který eh, do značné míry přejal pozici EPP. Chtěl bych mu výslovně poděkovat za dobrou zprávu. Teď jsme si poslechli dva poslední řečníky, zástupce GUE a zástupce EFDD. Oba podali pozměňovací návrhy. GUE chce zrušit bankovní unii a EFDD chce výjimku pro Itálii. No, pokud by to došlo takhle daleko, že bychom tohle považovali za řešení, tak to tady můžeme rovnou zabalit. E, já bych nechtěl poděkovat jenom zpravodaji, ale také bych chtěl říci, jaké jsou naše hlavní priority. Každý ví, e, kdo se zabýval bankovní krizí, že ta vznikla právě díky chybějící regulaci. Proto byla ta krize tak e, silná. A e, my jsme e, schválili přes 30 legislativních návrhů. Já děkuji komisi za to, že je navrhla, ale jejich prosazení v radě trvalo. Pro nás je důležité za prvé proporcionalita mezi malými a velkými bankami v Americe existuje jedna regulace pro Wall Street a druhá regulace pro Main, pro Main Street, pro menší banky. To v Evropě není. Potom boj proti praní špinavých peněz bude úspěšný jenom, když ho členské státy budou implementovat. Za třetí, problémové úvěry musí být dále odbourávány, na tom se shodneme. Za čtvrté, eh, rozmanitost bankovních modelů EU nesmí být spochybňována. Já mám dojem, že zejména na příkladě Německa se to neustále, jsou tu o to neustále snahy. A potom systém systém zajištění eh, vkladů, to bude na řadě, až budou rizika odbourávána a nemá to nic společného s koncem legislativního období. Děkuji, pane Langené, a nyní na minutu a půl paní kolegyně Beres. Děkuji, pane předsedající. Pane místo předsedo, myslím, že tady studujeme velice užitečnou zprávu stavu bankovní unie. Už jste připomněl některé body a já bych chtěla říci, že eh, dobré fungování bankovní unie je zcela zásadní pro fungování přímo našich eh, ekonomik. Chtěla bych tady upozornit na eh, dvě, dva, dvě hlavní věci. První věc je, že musíme jít ještě dál. Jak už jste říkal, otázka boje proti praní špinavých peněz nutí k tomu, abychom posílili Eh, příslušné orgány. Vy jste se proto rozhodli, parlament vás podpořil, to znamená, je třeba posílit evropský eh, bankovní orgán, Evropský orgán pro bankovnictví, aby se stal skutečně zásadním článkem boje proti špinavých peněz. A proto potřebujeme revidovat eh, i řízení a zprávu dozorčích orgánů a my bychom rádi, aby nás Komise potom to podpořila, protože náš příslušný výbor nám k tomu dal velký mandát. A druhá důležitá věc, kterou bych tady chtěla říct, to je ta slavná diskuse o snižování rizik, respektive sdílení rizik. Někdy máme dojem, že určité členské státy nebo určití europoslanci eh, jsou eh, schopni postupně eh, měnit požadavky zcela nepřijatelným způsobem. Je třeba být členem od banko, bankovní unie od eh, prvního dne. Máme zkušenosti, jak to vypadalo se snižováním rizik, kde jsme postupovali pod časovým tlakem na žádost členských států a bylo třeba to nějak kompenzovat eh, právě to angažovaností ve prospěch EDIS a doufejme, že komise v tomto také bude mm, vyvíjet úsilí. Děkuji paní kolegyně Beres a nyní na minutu pan kolega Štarbatý. Pane předsedo, Mario Draghi před jedním rokem řekl v tomto parlamentu, že EDIS, systém zajištění vkladů, eh, by eh, byl eh, nepostradatelný pro bankovní unii. A já říkám, že společný systém zajištění vkladů eh, nepřináší bankovní unii větší jistotu, nejbrž větší nejistotu. Za prvé máme tu rizika v bankách, která existují už teď a která se dají retušovat pomocí triků s bankovními bilancemi, to všichni známe, to je za prvé. Za druhé, pan Draghi neprodukuje špatné půjčky bank loans, kvůli kterým by banky byly nuceny pouštět se do rizika, do kterých se normálně banky nepouštěly. A za třetí je to problém s morálním hazardem, protože pokud jsou zodpovědní všichni, tak vlastně není zodpovědný nikdo. Zkrátka eh, je potřeba přinést jistotu bankovní unii a snížit možnosti infekce, nákazy v bankovní unii. Děkuji, pane Štarbaty, a nyní na minutu pan kolega Urban Crespo. Děkuji, pane předsedající. Před 11 lety došlo k finanční krizi. A velká reforma bankovnictví, o níž se tehdy hovořilo, stroskotala. Evropa dnes není chráněnější proti případné další finanční krizi. Bankovní unie znamená stále větší koncentraci v odvětví, kde mm, malé a středně velké banky jsou polikány velkými bankami, bankami vznikají tak oligopoly a znamená to, že potom další banky budou třeba zachraňovány z veřejných peněz. ECB se chová jako ta nejvíce soukromá banka ze všech, snaží se vlastně koncentrovat aktiva pochybné kvality. A e, lidé, klienti potom jsou, vystav, jsou na pospas takovým bankovnic, bankovním supům. My potřebujeme stabilní finanční systém, který bude podléhat demokratické a lidové kontrole. Bohužel bankovní unie jasně vede právě opačným směrem. Nejsme lépe připraveni, nadále hájíme bankovnictví na úkor lidí. Děkuji, pane Urbane Krespo, a nyní na jednu minutu pan kolega Vali. Děkuji vám, pane předsedající. Eh, škoda, že kolega Langen odešel, řekl, že naše skupina chce výjimku pro Itálii, ale on chce určitě také pomoci německým bankám protože připomínám příklad Nordbank, která má špatné úvěry v oblasti eh, loďařství. Myslím, že je třeba mít eh, opravdu eh, rozumný přístup. ECB e má dozorčí mechanismy a často tedy Eh, pomáhá různým soukromým bankám, jako tomu bylo nedávno také. V Německu s jednou bankou po špatných výsledcích v zátěžovém testu. Německo, Francie a další dostali stovky eh, milionů eur z veřejných peněz na záchranu eh, svých bankovních systémů. Itálie se hodně snaží, snížila objem špatných pohledávek a snaží se a je tedy třeba toto respektovat, protože v Itálii si teď snažíme zabránit někom mnohem horších problémů. Děkuji. Děkuji, pane Vali, a nyní pan kolega Rosati na minutu a půl. Velice děkuji, pane předsedo, pane místo předsedo komise. Já souhlasím s tím, že eh, jsme udělali velký pokrok v budování Evropské bankovní unie, ale chci také zdůraznit, že už ji stavíme skoro sedm let a pořád je to ještě ve výstavbě. Chtěl bych upozornit na tři prvky, které podle mého názoru mají klíčový význam pro to, aby konečně bankovní unie plně začala fungovat. Za prvé, musíme ukončit proces dofinancování restrukturalizace modernizačních fondů a pro likvidaci bank. To je otázka, která už se tady táhne po celá léta. Máme tady projekty, které se týkají transformace Evropského stabilizačního mechanismu to pro, eh, za nástroj na podporu bank. Musíme to co nejrychleji skončit. Také už bylo řečeno, že tady ještě nemáme evropský systém pro zajištění pojištění eh, vkladů a to je nutné. A nejsme schopni pořádně řešit to, že tady jsou nekvalitní úměry ve velké míře, o které už se vlastně částečně přišlo. To je obrovské břemeno, které nám může značně stížit eh, možnost výjít z krize. Já upozorňuji, že mám minutu 30, pane předsedo a to nám může značně znesnadnit eh, východisko, východ z další krize nebo recese. Proto bych chtěl vyzvat komisi eh, a členské státy, aby se nejrychleji dobudovali Evropskou bankovní unii. Děkuji. Děkuji, pane Rosaty. Eh, já se omlouvám, byla to moje chyba. Nyní paní kolegyně Pěty Kejnen, minutu a půl. Deset let po finanční krizi je vhodná doba, abychom se podívali na to, co se událo a podívat se na to, jak instituce řešily problémy prostřednictvím bankovní unie. Chci poděkovat komisi za to, že tady byly stanoveny požadavky na to, abychom mohli nastavit bankovní unii již v tomto mandátu. A děkuji vám za porozumění na politické úrovni. E, tady jsou tři důležité věci. Nadměrná zadluženost, pak e, e, nesplácení dluhů, rizikové investice Byla tady zpráva Likanena, která vlastně tak nějak zůstala nedovyřešena. Sem pak musíme se snažit o udržitelné financování na provozní záležitosti bank, uvěrování. Další věc je, jakým způsobem eh, regulujeme další subjekty, eh, jako jsou eh, fondy, rizikového kapitálu, které zde vlastně tady mají být podobné požadavky, aby se drobní investoři nedostali do stejného rizika, jako jsme to viděli v bankovnictví. Takže tím se bude muset e, zabývat parlamenty komise a najít řešení. Děkuji paní Pětikejnen. Nyní jdeme na Catch the Eye. Jako první pan kolega Kaputo. Děkuji, pane předsedající. Abychom zajistili finanční stabilitu, musíme dokončit bankovní unii a přejmout opatření, která omezí bankovní rizika. Cílem bankovní unie, kromě zajištění finanční stability, je zachovat různorodost bankovních modelů v EU, aby samotný bankovní systém nebyl jediným systémem, což by postihlo malé banky. Ta eh, různorodost v bankovnictví lépe vyhovuje potřebám občanů. Snažíme se zlepšit dozor nad evropskými bankami formou společného přístupu. Také máme normy proti praní špinavých peněz a také chceme posílit kompetence Evropského orgánu pro bankovnictví. Eh, také musíme bránit šíření takzvaného